Good morning, ladies. Dobré ráno, dámy a pánové. Vítáme vás na dnešním zasedání v této neobvyklé místnosti. Je pravda, že v této místnosti těžko na vás všechny vidím, ale co se dá dělat? No, nic se nedá dělat. Vítám vás, dobré ráno. Uh, Nicméně si myslím, že v tuto chvíli jsme již všichni připraveni na to, abychom začali naše pravidelné setkání našeho výboru Regi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Všichni máte k dispozici pořad jednání. Můžeme ho schválit. Pan Valnister, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste se všichni dostavili do tohoto kruhu. Já mohu schválit tento pořad jednání, ale mám připomínku nebo otázku. Paní Krečuk nemohla přijít, protože posledně měla jiné povinnosti a rozhodli jsme se, že přijde příště. Tak jak, jak to tedy je? Jaká je ta stávající situace? A co se týče toho požadavku na setkání se s novým generálním ředitelem, tak abychom se lépe poznali. Takže to jsou dvě věci. A možná ještě jedno zamyšlení. Dnes eh, později se odehraje naše schůze koordinátorů, takže ne možná na dnešek, ale možná na příští pořad jednání, nebo pro příští pořad jednání by bylo dobré, kdybychom neměli nějaké prohlášení na plenární zasedání jménem tady našeho výboru regie, protože na konci tohoto roku členské státy na základě partnerských eh, dohod musí splnit ex ante podmíněnosti. A ti, kteří budou schopni předložit nějaké strategie, nebo nebudou schopni předložit své strategie, tak by mohli přijít o své peníze v té eh, v tom aktuálním období. To znamená, že je to zcela zásadní pro nás všechny. Takže to je opravdu jak říkám, klíčové. To znamená, že ta rezoluce toho našeho výboru je opravdu velmi důležitá právě v souvislosti s tím tématem zrychlení. Protože chceme vědět přesně, jaký postup budeme zastávat na plenárním zasedání v příštím ruce. Myslím si, že by to byla dobrá iniciativa. Myslím si, že by to bylo nezbytné, protože pokud budeme čekat příliš dlouho, tak rozpočtový výbor se stejně té iniciativy ujme a zeptá se, jaký je tedy ten současný stav a budeme muset přealokovávat peníze. Takže mm, samozřejmě chceme vědět také, jak se k tomu staví Evropská komise, těm k 360 miliardám eh, euro, které musíme nějakým způsobem vynaložit a pokud ta absorpce prostě nebude dostatečná, tak eh, o ty peníze přijdeme. Takže já si myslím, že my bychom se k tomu měli nějak postavit, měli bychom eh, něco připravit a říkám, říkám to, protože je mi jasné, že se tím nemůžeme zabývat na tom dnešním zasedání, ale možná na příštím. Prostě podívat se na to, jakým způsobem eh, bychom k tomu mohli přispět, to znamená vypracovat nějaký dokument. Děkuji. Děkuji mnohokrát a v, eh, teď už tady mám všechny členy, takže <laughs> vlastně ten můj trošku delší projev byl k něčemu. Já nevím, možná, že se vám to jenom zdá, protože tady to rozmístění v této místnosti je trošičku jiné. Děkuji, v každém případě děkuji. Děkuji, dokonce se to snad i trochu týkalo toho pořadu jednání, ale můžeme vycházet z toho, že tedy ten dnešní pořad jednání je schválen. A dostáváme se k druhému bodu, tady jde o sdělení předsedkyně. Takže na rozdíl od jiných jednání tady nějaká sdělení mám. První se týká delegace do Řecka, která 18. až 20. září tedy byla v Řecku, to znamená před třemi týdny. Delegace Regi tedy navštívila Řecko byli jsme v Tesalonikách a v Atenách, odehrálo se 11 setkání na různých politických úrovních s různými subjekty. Došlo také k velmi zajímavé vyměně názory s panem Venesem Diakinesem, který je premiérem, ministerským předsedem, i pan Alexis Čerity, který je náměstkem ministra hospodářství. Setkali jsme se také s dalšími, tedy zcela zásadními politickými subjekty na různých úrovních, i s, se, se starostou místo starostou města Tesaloniky, také se zástupcem kanceláře starosty Aten a mohli jsme také jednat vlastně s našimi kolegy, které jsou, kteří jsou zodpovědní za strukturální reformy a měli jsme také možnost navštívit eh, různá místa a hovořit o mnoha velmi zajímavých projektech dokonce i některých kontroverzních projektech, jako například o metru v Tesalonikách, ale hovořili jsme i o úspěšných projektech v Pyrii a v Aténách. V každém případě eh, už jsme připravili pro vás všechny, nebo sekretariát pro vás všechny připravil zprávu, takže v tuto chvíli tu zprávu máme i na papíře a máte ji k dispozici v tuto chvíli před sebou. Já si myslím, že šlo o velmi úspěšnou návštěvu. Myslím si, že i výsledky těchto návštěv lze považovat za velmi zajímavé. Bohužel, bohužel ty fotografie vytištěné na papíře nevypadají tak hezky, Eh, protože my jsme samozřejmě chtěli co nejvíce obrázků, ale na některých fotografiích těžko eh, rozeznáte své kolegy. V každém případě ale můžeme říci, že ta návštěva i ty výsledky byly velmi pozitivní. My jsme vlastně v podstatě tam odjížděli s tím, že jsme očekávali různé problémy a překážky, ale nebylo to tak strašné. Setkali jsme se, jak jsem již eh, řekla, s mnohými politiky na různých úrovních, kteří zcela přesvědčivě hovořili o tom, že chtějí i nadále pracovat byli velmi angažovaní i v souvislosti tedy s jejich snahou představit a ukázat nám ty úspěšné a pozitivní projekty, které souvisí se strukturálními fondy. Takže jsem si jistá, že i kolegové, kteří se účastnili této delegace, se s vámi rádi podělí o ty zkušenosti a zážitky z této delegace. A za druhé, co se týče tedy mých sdělení, tak tady jde o výroční jednání eh, našeho výboru a odehraje se od půl třetí od půl třetí do pěti ve výboru regionu. Je to tady naše společné jednání výbor regi s výborem regionu a eh, odehraje se také v rámci tedy v současné chvíli konajícího se týdne regionu. To znamená, že se to týká samozřejmě mimo jiné tady tohoto týdne, pan Van den byl tam, já jsem tam byla, vlastně to bylo včera, včera bylo to slavnostní zahájení tohoto týdne. Myslím si, že v průběhu tohoto týdne budeme mít možnost vyslechnout si mnoho i emocionálních eh, příspěvků ze strany výboru regionu a eh, Naší povinností je také představit vlastně eh, naše plány v souvislosti s budoucností politiky soudržnosti po, pro období po roce 2020. Třetí bod, který jsem chtěla zmínit v rámci sdělení předsedkyně, se týká 28. září, to znamená recepce, která se konala ku příležitosti eh, jak si spolupráce s bavorským eh, zastoupením a šlo v podstatě o téma, nebo byla to v podstatě taková i konference a recepce, která se týkala posilování politiky soudržnosti a řízení naší eh, budoucnosti také ve spolupráci s výborem regionu. Bylo podepsáno prohlášení eh, a to jménem 332 eh, delegátů z 22 států a pěti interregionálních eh, subjektů. A toto prohlášení se opět týkalo budoucnosti politiky soudržnosti. Co se týče toho seznamu eh, podepsaných, tak pan Markola a pan Javorčík eh, jsou tedy těmi, kteří tento seznam obdrželi. A já jsem jako předsedkyně výboru Regi také tento seznam obdržela, takže podívejte se, to je opravdu ke ta kniha 332 podpisů zástupců různých regionů a já tuto knihu v tuto chvíli předávám sekretariátu. To znamená, že všichni se tady můžete podívat, kdo z vašich regionů tedy svým podpisem podpořil tuto deklaraci, která je opravdu velmi, eh, řekla bych, eh, velmi silná, velmi cílená a řekla bych velmi klíčová zásadní pro budoucnost politiky soudržnosti. A ještě jedna věc eh, za sebe. Minulý týden ve Štrasburku se odehrálo jednání s kolegiem komisařů a tedy se všemi ostatními předsedy výborů. Hovořili jsme o eh, roku 2017. To jednání opět bylo organizováno eh, ve formě klastrů. Považujeme to za lepší, jak si z eh, řízení těchto jednání. Já jsem se účastnila dvou klastrů. Jeden se týkal toho víceletého finančního rámce a poté pracovních míst eh, silnic a investic. Eh, ten první klastr, tomu prvnímu klastru předseda předseda výboru rozpočtového a také komisář Tenger, protože paní místo předsedkyně Georgieva nebyla přítomna v té chvíli. Druhý klastr byl eh, předsedám panem Katajnenem, místo předsedou komisem a poté také místo předsedou eh, výboru EMPL. Já eh, jsem vám mluvčí za ten druhý klastr a mohu říci, že v rámci tohoto klastru jsme měli možnost či příležitost hovořit opět o politice soudržnosti, strukturálních fondech a všech investičních politikách, které s tím souvisejí. A opět jsme mohli posílit také vlastně roli strukturálních fondů v oblasti vytváření nových pracovních míst, také v souvislosti s podporou eh, růstu a také politik invest, investičních politik. Takže to by bylo vše, co se týče těch eh, sdělení, o které jsem se s vámi chtěla podělit a pokud byste k tomu kdokoliv měl cokoliv, pokud ne, tak můžeme hned hlasovat. Tak, dobrá. Takže dnes budeme hlasovat. Půjde o zprávu a o stanovisko. Změna nařízení 1303 2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi. Tak to je ten titul Jde tedy o dokument, který se týká článku 2420 odstavec 3 toho obecného nařízení. Oba dva články v podstatě umožňují vyšší kofinancování právě pro tyto členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena a tady v tuto chvíli se taky dokonce prodlužuje ta lhůta pro tu možnost vyššího kofinancování. Uh, a ta změna článku 24 se týká hlavně Řecka a co se týče článku 120 odstavec 3, tak to se týká hlavně Kypru. Vy jste mě poprosila, abych byla zpravodajem a my jsme se posledně v podstatě dohodli na tom eh, principu, jak eh, odsouhlasit tu je ten návrh komise bez eh, pozměňovacích návrhů a v podstatě 21. září se odehrálo jednání koreperu, to znamená obě dvě konzultativní, oba dva konzultativní výbory také odsouhlasili stejně jako Koreper ten návrh komise bez pozměňovacích návrhů a žádný z výboru nepředkládá žádné pozměňovací návrhy. Předseda rozpočtového výboru napsal dopis, v němž podporuje náš postoj a ostatní výbory, tedy více jak deset výborů, se rozhodlo vůbec tomu žádné stanovisko nevypracovávat. Tudíž máme tady pouze jeden, jedno hlasování a v tuto chvíli vás prosím, abyste hlasovali. Hlasování je u konce. Ne, ještě ne? Ještě. Tak, v každém případě v tuto chvíli už je výsledek. Znám. Měl jsem možnost hlasovat, prosím. Měli jsme tady malý technický problém. Dobrá. Ne, nefunguje to, já se omluvám. Takže dokončujeme hlasování. Pokud tedy došlo k nějaké technické, k nějakému technickému zádrhalu, tak dejte vědět, teď už to funguje. Už to funguje. Vy máte problém? Tak můžeme hlasovat tak mohu poprosit eh, technickou podporu, aby se na ten problém podívala. Už to funguje? Ne. Ne. U vás to funguje? Funguje. Okay, I see, I see. Does it work now? Takže vám to nefunguje, pane Van Nistelrooy. Můžeme poprosit někoho za technické služby, aby se na to... A už, už na tom pracují. Ano, ne. No, v každém případě jsem ukončila hlasování, budeme hlasovat ještě jedno. Budeme hlasovat ještě jedno. Takže prosím, hlasujeme, hlasujte, prosím, hlasujte. Tak, všechno funguje? Všichni, všichni hlasovali, tak hlasování u konce. Dobrá, děkuji vám. Tak, rozhodnutí bylo schváleno, děkuji vám. 34 lidí hlasovalo, 31 bylo pro. Děkuji. A Teď přicházíme ke druhému hlasování. Tady jde o implementaci Evropského fondu pro strategické investice. Paní Breso je naší zpravodajkou. Chcete k tomu něco říct, paní Breso? Ne. Ne. Dobrá. Měli jsme 96 pozměňovacích návrhů, máme teď i my několik eh, kompromisních návrhů a začínáme kompromisem jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Omlouvám se? Ne? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak, to si ověříme elektronicky. Ono je to tady v této místnosti dost složité to vidět pouze, když zvedáte ruce, takže čtrnáctka, hlasujeme, prosím, hlasujte. Hlasování je u konce. Tak, přijato. Já se omlouvám, musela jsem si to ověřit, abych eh, zjistila, jaký tady, jak tady, jak se ta věc má. Pane Van Nestlere, ráda bych vás poprosila, abyste si spočítal své členy, protože máme tady o jeden hlas EPP navíc. Takže jeden z našich členů musí odejít a zbytek zůstane. Děkuji. Takže pozměňovací návrh 15, hovoříme o druhé části, máme tady oddělené hlasování, takže druhá část, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Chcete si to ověřit? Tak pojďte, ověříme si to. Ověříme si to, takže druhá část pozměňovacího návrhu číslo 15. Prosím, hlasujme. Hlasování je započato. Hlasování je u konce. Přijato. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 20. Kdo je pro? Jde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Jde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Pro? proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 36 pro, proti, zdrželi se, tak to si ověříme, takže 36 ověříme elektronicky, tak hlasujte, prosím, omlouvám se. Hlasování u konce. to myslím. Tak a teď kompromisní návrh číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím si, že je to zamítnuto. Chcete si to ověřit? Tak. Takže 46. Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. A kompromisní návrh číslo 5. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se. Přijato. 51 oddělené. Takže druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Myslím. Chcete si to ověřit? Takže 62, hlasujeme elektronicky. Takže pozměňovací návrh 62, hlasujeme elektronicky, hlasujte. Tak, konec hlasování. Přijato. Šestka kompromis, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Kompromis sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmdesátka pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Myslím si, že zamítnuto. 81 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 84, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 85, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 87, pro, proti, zdrželi se, tak to si ověříme, takže pozměňovací návrh číslo 87 ověříme elektronicky, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. Tak. A teď unblock 88 až 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete si to ověřit? Přijato. Takže 92, kde pro, kde proti, zdrželi se, omlouvám se, a 92 padá. A. Takže jsme u kompromisu číslo 8, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 96, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto a teď Závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Tak, přijato. 32 hlasovalo, 28 bylo pro. Thank you. Děkuji vám. Tímto jsme se dobrali konce hlasování. A postupujeme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. A report from Zpráva pana Nilsna. Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu. E, spolu s vysokou zástupkyní pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku komise vydala dokument Evropská e, politika pro Arktidu v dubnu letošního roku. Výbory AFET a ENVY se rozhodly vypracovat zprávu z vlastního podnětu Eh, s použitím pravidla 55. Prosím, můžete se trochu stěšit, pokud máte něco zcela zásadního, co musíte probrat, tak tak prosím čiňte mimo sál. Thank you. Děkuji. Dnes tedy zpravodaj Nilsson předloží návrh stanoviska který popisuje klíčové eh, aspekty eh, regionální arktického kontextu. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 5.30 pondělí 17. října. O návrhu budeme hlasovat na druhém zasedání našeho výboru v listopadu. A nyní vám předávám slovo, pane Nilsson. Děkuji vám. Nejprve mi dovolte říci, že je velmi dobré, když se výbor regionů vyjadřuje k otázkám, které souvisí s Arktidou. Obvykle totiž se touto problematikou zabývá buď výbor pro zahraniční politiku nebo výbor pro životní prostředí. Nevždy má tedy také eh, regionální výbor možnost se k této věci vyjádřit, což je politování hodné, protože eh, tady Arktida nabízí určitou vývojovou perspektivu i z toho regionálního pohledu. A proto tedy také oceňujeme to, že Evropský parlament eh, poskytl příležitost výboru regionu, aby se k této věci na jeho půdě vyjádřil. Nejde totiž jen o politické aspekty, ale také o životní prostředí, nejde tedy jen o ryby a medvědy, ale jde také o lidi. A to patří, to tedy platí zrovna tak i o Grónsku na severu Evropy. I tam žijí lidé, kteří, jejich život je velmi podobný tomu na všemu, to znamená, jsou združeni v určité společnosti, mají určité potřeby, především pokud jde o další rozvoj toho společenství, pokud jde o tvorbu nových pracovních míst a tak dále. Takže z tohoto pohledu je to velmi důležité a proto je to také takovým jádrem našeho stanovisko. Jde o to, aby a tedy evropská teritoriální spolupráce, což je nástroj, který umožňuje přeshraniční spolupráci mezi Evropskou unii a sousedícími státy, byl dále rozvíjen a tedy dostatečně finančně podpořen. My už jsme dlouho poukazovali na to, že Evropská unie by se měla stát členem Arktické rady, a to tedy se statutem pozorovatele bez omezení. A chci také zdůraznit eh, tedy úlohu Evropského fondu pro strategické investice. Jehož prostředky by tu měly být použity k tomu, aby byl tedy podporován hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst. Já jsem toho názoru, že z tohoto ohledu je třeba vyslechnout si eh, stanoviska sousedících regionů, které mají dobrou představu o tom, co je potřeba z hlediska hospodářského rozvoje, ale také například bezpečnosti Evropy, protože sice jsou to řídce osídlené regiony, ale i jim bychom měli dát slovo. Za tímto účelem by bylo vhodné zřídit nějaké permanentní fórum, které by také posílilo tedy vlastně úlohu těch regionálních orgánů z této oblasti. Je také třeba dále spolupracovat v oblasti toho, jak rozvíjet příležitosti nejen z pohledu životního prostředí, ale také ekoturismu, a nasazení nových eh, environmentálně příznivých technologií a podobně, protože již existují určité inovativní technologie a také modely podnikání v této oblasti a všechno tohle je třeba důkladně posoudit a to i na půdě našeho výboru. Dlouho již máme na stole návrh na Eh, zřízení informačního centra Evropské unie v městě Rovany ve Finsku, kde by tedy mohlo být takové stálé zastoupení Evropské unie. A já doufám, že Evropský parlament tuto myšlenku podpoří. To je tedy ve stručnosti eh, pohled eh, výboru regionu na věc a já doufám, že tedy i vy se vyjádříte k této věci podobně jako ty dva výbory, které jsem zmínil a já rád zohledním vaše příspěvky a stanovisko. Děkuji. Thank you, Mr. Nielsen. Děkuji. Pane Nilsson, já dám slovo stínovým zpravodajům. Prosím. Pane Kellam, máte slovo. Děkuji vám. jsem tu jako zprostředkovatel mezi výborem pro zahraniční otázky, protože jsem plným členem a regionálním eh, výborem, eh, kde funguji jako zástupce. Já chci podpořit kolegu Nilsna v jeho eh, přístupu, protože jeden z ústředních bodů je zdůraznit, jak významné, zejména pro arktickou oblast, je evropská územní spolupráce a mělo by tomu tak být nadále, i po té, co e, bude, se završí e, ten náš víceletý rámec. EPP také podporuje myšlenku, že Evropská unie by se měla angažovat jakožto plnohodnotný pozorovatel a Arktické rady. A to, co se říká i v tom návrhu, je, že um, co stále ještě chybí, spolupráce regionálních aktérů mezi sebou, je důležité, aby se zlepšila zpětná vazba od těchto osob, eh, osob, které tam působí. Také eh, se mi líbí eh, ta Myšlenka, že v arktickém regionu jde eh, především o investice, že mají velký význam, že by mohly eh, kompenzovat chybějící lidské zdroje. Takže bychom měli podpořit inovativní um, obchodní a technologické modely. A jak teď eh, bych hovořil z titulu člena eh, zahraničního výboru a, dodal, že nemůžeme vnímat eh, eh, Arktidu pouze jako jako oblast přátelných členských států. Je to také zóna, v níž jsou ve hře různé geopolitické strategické zájmy v oblasti energetiky, dopravy a tak dále, které mohou být i vzájemně protichůdné. Takže to není jen otázka regionální politiky. Musí zahrnovat i určitou vnější dimenzi. A já hodlám v tomto směru předložit určité návrhy. Jak je vám jistě dobře známo, Rusko je jedním z klíčových hráčů v tomto regionu. Porušuje mezinárodní pravidla, a my um, to musíme realisticky vyhodnotit. I do jaké míry to může mít pozitivní či negativní dopady. Líbí se mi myšlenka vytvoření informačního centra ve Finsku, když se na to dívám z Estonska, které není tak blízko, ale myslím si, že Estonsko může podpořit ustavení tohoto centra v sousedním Finsku. Děkuji. A nasleduje pan Gur. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zdravím kolegy a kolegyně v této poněkud eh, v tomto neobvyklém sále E, a chci vás ujistit, že EKR, e, to, to znamená za naše finské a dánské členy, um, podporuje úsilí o zesílení spolupráce a networkingu, přibudování kapacity a e, povědomí o mezinárodních projektových, projektech. A doufáme, že e, práce tohoto orgánu ehm, tedy bude ze strany komise eh, probíhat eh, k tomu, aby došlo k dokončení eh, podle plánu. Vzhledem k tomu, že už existuje řada mezinárodních organizací, které zodpovídají za zprávu Arktiky, například Arktická rada, která již má Dánsko, Finsko a Švédsko jakožto plné aktivní členy ve svých řadách, takže EKR především chce vyzvat k respektování svrchovaných práv těchto členských států, stejně jako dalších členů Arktické rady, jakožto hlavních um, operátorů v tomto regionu. EKR si uvědomuje, že Evropská unie poskytuje financování pro, v rámci financování odlehlých regionů, ale tato role by měla být doplňková, nikoliv, eh, ne, neměla by být však nahrážkou um, fungování státu Eh, Arktické rady. Její, jejíž význam je zásadní, ehm, také je zásadní vůbec význam této oblasti z vědeckého hlediska, eh, například v oblasti klimatických výzkumů. A právě tady eh, financování bude klíčovou prioritou setkání um, subjektů. Um, Podařilo se dosáhnout poměrně hodně 200 40 milionů eur od roku 2002 pro stávající výzkumné projekty v rámci 6. 7. výzkumného um, rámcového programu a také v rámci Horizontu 2020, jak který kolegové eh, víte, vědí, má i neevropské um, spoluúčastníky. Eh, samozřejmě, že bychom se měli um, zasadit o sdílení výstupů a výsledků a poznatků a dále otázka eh, informačního centra, které by mělo být otevřeno včas a v, v rámci stávajícího rozpočtu. Děkuji. A nyní pan Takula. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud jsem to správně pochopil, mohu hovořit finsky. určitě máme eh, ten nejlepší, nejsilnější tým v finské kabině, takže si dovolím um, pokračovat ve finštině. Děkuji. Takže, kolegové, chci v první řadě poděkovat ehm, kolegovi Nilsnovi za to, že předložil tento návrh stanoviska. Tento návrh zúrazňuje, že arktická oblast je eh, oblastí um, založenou na spolupráci a rovných eh, podmínkách. A je skutečně skvělé, že eh, tu existuje tato expertiva, která může být sdílená a měla by být dále prohloubena. Je to eh, skvělá zpráva pro malé, zejména pro malé a střední podniky v tomto regionu. Musím také zdůraznit, že strukturální fondy podporují arktický výzkum, mohou zmírňovat některé problémy a mohou přispívat k růstu a vytváření pracovních míst. Tyto fondy budou v budoucnu eh, zásadní. A dále. Ta zpráva by mohla být lepší, kdyby zahrnovala pouze evropskou část arktického regionu, i když samozřejmě Evropská unie se musí zaměřit na vlastní oblasti, na spolupráci uvnitř Evropy. A to fórum eh, zúčastněných stran je eh, k tomu dobrou příležitostí, aby zůstala zachována spolupráce v rámci Evropy. Je to jedinečný ekosystém arktický, který skýtá jak příležitosti, tak i eh, určité výzvy. A Arktické informační centrum by nám jistě pomohlo se dívat na celou eh, situaci mm, integrovaným způsobem. Jistě by se tím zvýšila přístupnost eh, informací. Takže jsou tu výzvy, ale severská dimenze musí zůstat eh, aktivní a mezi těmi zeměmi, které se toho účastní, včetně Islandu, Eh, Ruska, Norska, můžeme uvažovat o eh, podpoře dalších eh, projektů. Tato severská dimenze by mohla být velice důležitá také, také pro dopravu. Existují určitá omezení, například ruské sankce. Ale musíme udržet vazby. Musíme zachovat kontakt s Ruskem navzdory těmto problémům. A Jens tady předvedl skvělou práci a je to na cestě k tomu, aby se to stalo skvělým, dobrým stanoviskem a mě nesmírně těší, že také zainvestujeme informační centrum v Rovaniemi, v tak krásném eh, městě, z kterého pocházím. Reporter Mr. Škrlec. Nyní stínový zpravodaj pan Škrlec. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Nejprve mi dovolte poděkovat autorovi stanoviska za velmi eh, dobrou práci. Zelení mohou podpořit většinu ustanovení ve stanovisku. A ve chvíli, kdy jedním hlasem mluvíme o obrovském potenciálu arktické oblasti, pokud jde o vytváření pracovních míst, musíme také mluvit o důležitosti trvalé udržitelného rozvoje a trvalé vytváření trvalé udržitelných pracovních míst, což je naprosto zásadní pro další vývoj v oblasti Arktidy. Tento princip je třeba podpořit také pohledu toho, jak kam je směřován výzkum a vývoj. A to je třeba ještě posílit v tomto stanovisku, pokud jde o stanovení opravdu trvale udržitelných cílů a jejich dosažení je třeba si uvědomit, že k tomu potřebujeme skutečně kvalifikované eh, manažery a osoby s rozhodovací pravomocí. A to by měly být právě ti místní lidé. To znamená, je nezbytné spolupracovat s orgány místní zprávy v Arktidě. Jistě nemusím opakovat, že tedy místní obyvatelé ach, vědí nejlépe, co je potřeba na místě, vědí také, jaké jsou největší problémy a překážky. Pokud tedy nezainteresujeme lidi na této úrovni, nepodaří se nám vypracovat skutečně kvalitní evropskou arktickou politiku. A já tedy eh, navrhuji, abychom v tomto stanovisku ještě zdůraznili důležitost regionální spolupráce, počínaje tou přeshraniční. Je třeba věnovat větší pozornost ochraně velice eh, křehké rovnováhy životního prostředí v této oblasti, tak, aby evropská politika přispívala k trvalé udržitelnému rozvoji. Nejenom tedy v té evropské části Arktidy, ale také eh, na jejím druhém konci. To všechno by mělo přispět eh, tedy také k posílení našich politik v boji proti klimatickým změnám. I tady tedy můžeme velice efektivně přispět ke snahám eh, členských států a jejich partnerů. Já se chci omluvit za našeho stínového zpravodaje, který se dnes nemohl dostavit. Děkuji. Děkuji a paní Demato jako stínová zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla pokratulovat našemu kolegovi k jeho stanovisku a ráda bych zdůraznila, že tady vidím především jeden bod, Tady je ten důraz na výzkum, vývoj, ekoturismus, rozvoj technologií a výměnu informací o nich. To je všechno velmi důležité pro malé a střední podniky, protože pokud budou mít tyto informace, mohou je zapracovat do eh, svého modu podnikání. Neměli bychom však přehlížet také hodnotu tohoto regionu z pohledu ochrany životního prostředí. Nesmíme zapomenout, že jedním z našich cílů do roku 2020 je energetický je zásadní změna našich energetik, totiž přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. A proto bychom se zvláště v těchto regionech měli soustředit na inovativní způsoby produkce energie. tak aby případná průmyslová výroba v tomto regionu nepředstavovala pouze ohrožení životního prostředí, a měli bychom tedy eh, vlastně zvážit i názor eh, některých nevládních organizací, jako jsou Greenpeace, které by rádi, rádi viděli Arktidu jakožto takovou nedotčenou svatyni věnovanou životnímu prostředí. Paní předsedkyně, já tedy děkuji všem, kdo vystoupili a nyní eh, se chci zeptat, jestli ještě dáme slovo zástupcům Evropské komise a pak teprve pan zpravodaj zareaguje. Máme tu zástupce Evropské komise, dávám jim slovo. Děkuji, my jsme ve skutečnosti eh, z externí služby a já vám chci poděkovat za tuto debatu, která je mimořádně užitečná, protože my, spolu, my jsme spolupracovali se službami Evropské komise na vypracování toho společného komuniké, jehož záměrem bylo zdůraznit důležitost konstruktivní spolupráce v arktickém regionu. Všichni si uvědomujeme, jak vypadá ten geopolitický eh, kontext, ale je třeba si uvědomit, že také na té regionální úrovni je velmi důležitá spolupráce jednotlivých zemí, včetně Ruska. A to je důležité i tedy v rámci jednání Arktické rady. Já jsem a minulý týden byl v Portlandu jakožto pozorovatel na ad hoc zasedání Arktické rady. A tam bylo vidět, že Kanada, Spojené státy, Rusko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Island a Grónsko jsou schopni velmi dobře spolupracovat. A tedy eh, nepanuje tam žádné zásadní napětí na jednáních tohoto fóra. Máme také tedy takové politické uskopení, takzvaný Londýnský kruh, ale pak máme také tedy Radu pro Bárencovo moře. A tady je také Evropská unie členem včetně Ruska, Norska a Islandu. Tady také velmi aktivně spolupracujeme. Máme také celou řadu programů přeshraniční spolupráce, včetně spolupráce s Ruskem a všechny tyhle programy jsou efektivní. Nám jde o to, abychom tedy zachovali klid v tomto regionu a abychom tedy všichni spolupracovali na dosažení společných cílů, což je tedy ostatně tedy i tématem té evropské strategie globálního rozvoje, která se zmiňuje právě i o Arktidě. Naše sdělení k Arktidě upozorňuje také na celou řadu témat, kde, v rámci kterých je velmi důležitá spolupráce mezi regiony. A tady je tedy velice důležité, aby byla co nejdříve implementována pařížská dohoda. A je také důležité, aby všechny zainteresované strany spolupracovaly tak aby tedy se podařilo prosadit veškeré potřeby a zájmy v tomto regionu. Na toto téma hodláme uspořádat zásadní setkání příští rok, pravděpodobně v červnu, ve Finsku, tedy s názvem Setkání všech skupin zainteresovaných na Arktidě. A konečně chci říci, že v tomto sdělení jsme také zdůrazňovali důležitost ochrany životního prostředí, zmírnění dopadu klimatických změn a případně tedy zvrácení celého procesu a zdůrazňovali jsme také důležitost trvalé udržitelného rozvoje, včetně podpory domorodých komunit a také tedy důležitost mezinárodní spolupráce, ale o tom už jsem hovořil. A konečně tato společná práce v Arktidě by měla být podpořena také výzkumem, vývojem a inovacemi. To je mimořádně důležité, protože, jak víte, došlo k setkání ministrů pro Arktidu ve Washingtonu v září. Toto setkání zorganizoval a Bílý dům. Tématem byl nejnovější vědecký výzkum a vývoj. na tomto zasedání byla přítomna Evropská unie jako, jakožto jeden ze signatářů dohody a tedy uh, upozornili jsme na to, že v rámci strategie 2020 je Evropská unie jedním z hlavních investorů strategického výzkumu v Arktidě. My tedy věnujeme více než 10 miliard euro na výzkum v této oblasti. A to jsme tady na tomto setkání ve Washingtonu velmi zdůrazňovali. Tady se skončím a dám slovo kolegyni. Jmenuji se Joana Akerio, pracuji, pro, pracuji v ředitelství Regio a mám tři připomínky. Za prvé vám a děkuji za to, že jste zdůraznili důležitost regionální spolupráce, protože já tedy jsem z ředitelství Regio a my nadále tedy spoleháme na vaši podporu v průběhu jednání. Také jsem chtěla říci, že v rámci ředitelství Regio běží osm programů, které jsou relevantní pro tuto oblast. Máme dva programy pro Finsko, dva pro Švédsko a čtyři přezraniční, přes, tedy přezraniční a nadnárodní programy. Všechno funguje velmi dobře, velmi efektivně. Možná, že ve chvíli, kdy jste četli sdělení, všimli jste si, že je tam konkrétně zmíněn jeden program, který řeší zásadní úkol, protože to sdělení říká, že tedy eh, výzkumný program pro periferní oblasti v Arktidě se bude zabývat tím, jak vlastně najít partnery pro naše programy, potenciální řídící orgány a výkonnou složku provádění pro evropských programů v Arktidě. A já mohu říci, že práce na tomto úkolu už se rozběhla a týká se tedy nejenom spolupráce financované z Evropské unie, ale také spolupráce nadnárodní, například i s Ruskem a podobně. Pokud by vás to nějak víc zajímalo, přinesla jsem brožuru, kde jsou tyto programy popsány. Je to velmi zajímavé. A tady upozorňuji na to, že jsou tam také konkrétně zmíněny některé pilotní programy, a které běží na základě sdílení finančních zdrojů. A nyní dávám slovo zpátky panu zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za veškerou podporu. Je jasné, že to stanovisko je ještě potřeba vylepšit, například eh, tady zdůraznit důležitost trvale udržitelného rozvoje. A já jsem tedy rád, že se v tohoto pohledu vyjadřujete také pro posílení té regionální nadnárodní spolupráce. Já jsem tedy zasedal v podvýboru, který se zabývá problematikou síťového propojení odlehlých regionů, posílení infrastruktury z tohoto pohledu. Tady jde nejenom tedy o spolupráci mezi jednotlivými zeměmi a jejich místními orgány, ale je také třeba získat podporu místních obyvatel. Dále nevím, jestli je opravdu dobrým nápadem řešit v tomto stanovisku také zahraniční politiku. Za to jsou zodpovědné dva jiné výbory, tedy zahraniční a environmentální a já si myslím, že v našem stanovisku bychom neměli tedy zasahovat do kompetencí těchto výborů, my bychom se měli zaměřit především na ty naše regionální potřeby. Tady mám tedy určité pochybnosti, nicméně v podstatě už teď mohu říci, že se těším na vaše konkrétní návrhy stran toho, jak dále vylepšit toto stanovisko. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy mi dovolte finalizovat tuto diskuzi tím, že vám připomenu lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to do půl šesté večer v pondělí 17. října. A nyní dalším bodem našeho programu je prezentace zástupce ředitele direktorátu pro strukturální fondy, které jsou uplatňovány Eh, v rámci regionálního rozvoje. Tento zástupce se dostaví v 10.15, takže máme nyní dlouhou přestávku na kávu. Thank you.

7.36.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

Okay. All right. Um, how about you? On Thursday? Yeah. Um, self-service, minus four, minus one. Joj, kakve njemce, kaže Milanović da ne htjela na život je zaštitio. Pa je, šta je ovo? da moje, moje svoje djece ne znam, to je strašno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

Boj trasmissione dell'episodio, prego je to Creatori A ali nije, nema novih ideja, nažalost, ali je super, dečko, Pažića, nasmijan, uvijek ljudi ga vole, šta ljudi znaju? Možda da realizira te projekte, možda se učiti, na sve što sad uči. Nema biti na vladi, to ide, na kraju krajeva, jer to ide po inerciji, znači, problema, no. Ladies and gentlemen, may I ask... Dámy a pánové, mohu vás poprosit, abyste se opět posadili na svá místa. Budeme pokračovat s naším programem. I'd like to welcome... Ráda bych přivítala pana Nikolase Martina, který je náměstkem příslušného oddělení generálního ředitelství regio a městských politik Evropské komise. Takže 14. září komise přijala takzvaný návrh Omnibus jako součást balíčku návrhů, které se týkaly střednědobého přeskomu víceletého finančního rámce. A tento návrh pozměňuje toto finanční nařízení s cílem zjednodušit a snížit administrativní zátěž pro ty nově podporované projekty. Nicméně tento návrh obsahuje také velmi mnoho o specifických eh, ustanovení pro od, různá odvětví a tady hovoříme o článcích 260 a více. A tady nejde pouze o, o zjednodušení, ale opravdu o změnu zásadních aktů. To znamená, že pro Evropský parlament tento návrh je rozhodně dost zajímavý a zásadní. V tuto chvíli právě dochází ke střednědobému přeskumu těchto eh, složek a dokumentů. A v rámci konference předsedů výborů se odehrála konference, která se tomuto eh, věnovala. A 20. října se k tomu opět eh, vrátíme. A já jsem velmi ráda, že za námi přišel odborník z komise, který nám E, k tomuto návrhu může říci něco více. Takže pane Martine, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji také za vaše pozvání na vaše zasedání. Já jsem velmi rád, že tady mohu hovořit o návrhu Evropské komise. Myslím si, že v tuto chvíli nastala opravdu ta správná chvíle na to podívat se tedy na tento návrh a vysvětlit, proč jsme tedy ten návrh vypracovali tímto způsobem. Takže Podíváme se tedy na to, kde došlo ke změnám v souvislosti s politikou soudržnosti, nebo co bude mít nějakým způsobem dopad na ten regulační rámec. Ale dobrá, Eh, budeme tedy o tom hovořit v kontextu, to je součást tedy toho komisního balíčku, který se týká střednědobého hodnocení i celého finančního rámce a hodně se to týká toho tématu, těch, či těchto, těch témat, o kterých Evropská komise komunikuje, to znamená flexibilita, nová komunikace, vždy samozřejmě v eh, úzkém propojení s evropským rozpočtem. To znamená, co můžeme udělat pro to, aby došlo ke zrychlení implementace Evropského strukturálního investičního fondu eh, či strukturálních a investičních fondů. Jakým způsobem to tedy zjednodušit a lépe zacílit a zesef zefektivní. Takže to je tedy, řekněme, ten kontext, v rámci něhož bylo vypracováváno, byl vypracován tento dokument. Samozřejmě, že eh, celý ten balíček má velmi mnoho eh, akcentů a konceptů, včetně tedy těch změn, které by měly být implementovány do víceletého finančního rámce. Samozřejmě, že to bylo hodně ambiciozní říci, že to tady uděláme všechno v rámci jednoho balíčku, ale prostě šlo o to finanční eh, nařízení a a o všechny ty ostatní Eh, ostatní témata, která jsou úzce propojená, takže právě proto jsme to chtěli udělat v rámci jednoho balíčku. Tak a teď, která ty témata jsou úzce propojená s politikou soudržnosti a s Evropským fondem pro strategické investice. Takže budu hovořit o těch tématech, která máte v tuto chvíli na obrazovce, takže jde samozřejmě o snižování administrativní zátěže pro eh, příjemce, jde o to o posilování a zlepšování synergií s dalšími evropskými nástroji zefektivňování finančních eh, nástrojů a navyšování flexibility pro investice v členských státech. Takže to je přesně to, o co jde. V tuto chvíli máme mm, ten Evropský fond pro strategické investice EFSI, který jsme neměli, když jsme vypracovali tento návrh, ale šlo tady v podstatě o takové dokončení, doladění celého Eh, tohoto procesu. Šlo o to samozřejmě o to také to vyjasnit, zjednodušit. Měli jsme také skupinu na vysoké úrovni, která vypracovala různá doporučení, která se právě týkají eh, tohoto návrhu a která se v něm odráží. A máme tady také konkrétní návrhy týkající se fondu Solidarity. Tak, a to, o co nám hodně šlo, nám všem, Eh, tak bylo samozřejmě v každém případě v první a poslední řadě snížit administrativní zátěž pro příjemce. A tady vlastně ten hlavní blok eh, změn se týká eh, těch nákladů, těch možností nákladů. To znamená, že příjemci musí v podstatě nějakým způsobem vykazovat svou práci, aniž by museli si ponechávat úplně každý jednotlivý, každou jednotlivou účtenku. Šlo v podstatě o to zefektivnit některé ty eh, koncepty, které jsou specifické pro různé fondy. Máme tady například vyškrtnutí toho nejvyššího stropu pro ty paušální sumy. A toto možná bude jeden z těch prvků, které povedou k debatě. My jsme udělali v podstatě, my jsme tady nastavili tu povinnost, povinnost těch zjednodušených eh, nákladů. To znamená, my tímto v podstatě zavazujeme nebo eh, stanovujeme povinnost pro úřady se této možnosti chopit těchto tedy zjednodušených, eh, z toho zjednodušeného výkaznicí nákladu. Takže Eh, tady taky eh, máme v podstatě také výpočet těch personálních eh, nákladů jako v podstatě 20% těch všech přímých nákladů a máme tady ještě Evropský sociální fond pro další způsobilé přímé náklady jako v podstatě opět procentuální podíl těch personálních nákladů tak možná další ještě inovativnější eh, způsob těchto zjednodušených nákladů eh, tak tady jsme se rozhodli eh, použít tuto metodu navrhovaných rozpočtů pro ty různé operace, to znamená tento způsob, který by mohl být použit pro všechny fondy a také něco, co je ve finančním nařízení. A co v podstatě jak si může eh, předvídat určité náklady nebo eh, rozpočty pro určité konkrétní eh, aktivity. A poté tady dáváme komisi tu možnost využít ještě tak, tak jak si podstatě zjednodušené náklady specifické pro specifické, specifická odvětví. A doufáme, že to bude přijato. Také si možná vzpomenete na to, že se hovořilo o těch společných akčních eh, plánech. To znamená, že jde v podstatě o tom systému, který bude vycházet z těch eh, podmínek a výsledků. Takže ono to na začátku znělo jako skvělý nápad, ale v podstatě nikdo se toho neujal a nikdo to nerozvinul. Takže my jsme věděli, že tedy ten zájem tady je, že samozřejmě chceme ten systém jak si eh, udělat tak, tak, aby byl přátelštější vůči uživatelům a rozhodli jsme se, že to tedy jaksi um, pozměníme tímto způsobem. My jsme tedy snížili ty stropy, co se týče té, toho veřejného kofinancování a my jsme také navrhli, že pro ten první společný akční plán nebudou stanoveny žádné minimální stropy. To znamená, je třeba od, jak si splnit ty konkrétní podmínky týkající se eh, tě, toho obsahu. Není třeba žádného jaksi řídícího výboru, to je takzvané steering committee eh, u toho prvního společného akčního plánu a ještě pár dalších prvků, o kterých si myslíme, že celý tento postup jednoduše zatraktivní a my určitě budeme spolupracovat s členskými státy tak, aby opravdu došlo k využívání tohoto nového modelu a aby byl tedy jaksi zefektivněn a efektivně využíván právě v období po roce 2020. Takže to je ta první část týkající se snižování administrativní zátěže. A teď chci říct něco k tomu zlepšování či vylepšování posilování synergií. A já vím, že se právě váš výbor na to hodně zaměřoval. Dívali jsme se na to v mnohých eh, oblastech i v souvislosti s horizontem 2020. Eh, jedna z těch dimenzí, která je tady velmi důležitá, je právě ten fond EFSI, který vznikl teprve před rokem. A jedna eh, z těch záležitostí, která se hodně zdůrazňovala, byla ta, že tady potřebujeme vysokou úroveň komplementarity s těm eh, Evropským eh, strukturálním a investičním fondem, eh, který je v podstatě řízen Evropskou investiční bankou, protože o tom jsme nevěděli a nebyli jsme schopni do toho zapracovat ty prvky, které by v podstatě jasně se vztahovaly konkrétně k těmto dvou, dvěma individuálním nástrojům. Ale v podstatě tady existovalo to přání to jednoduše zjednodušit a já vám to za chvilinku vysvětlím, eh, jak eh, jsme se o to pokusili. Tak poté, jak si eh, v jiné oblasti jsme se, se trošičku snažili vyladit tu formulaci, tam, kde se hovoří o tom, že vlastně stejný program, stejná operace může být financována z různých eh, fondů. A i díky tomu vlastně ten ESIF může fungovat eh, v propojení s programem Horizont 20, 2020. Tady eh, jsme dříve hovořili o různých výdejích a tady teďka hovoříme o, o přístupu pro rata. To znamená, 70 eh, eh, budou eh, prostředky z, pro regionální rozvoj a těch 30 dalších procent může pocházet z dalších jiných programů či z horizontu 2020. To znamená, tady šlo v podstatě o dolaďování těch jednotlivých operací. Takže Teď se podíváme na ty další konkrétní detaily, pomocí níž lze propojit jak fond ESIF, tak fond EFSI. Tak a tady vlastně vidíte, že existují dvě možnosti. E, možnost číslo jedna, řekněme taková ta klasická e, možnost, takže kdo chce používat fondy ESIF a chce je propojit s dalšími Eh, investicemi z EFSI, tak může. Takže na základě eh, vyjednávání s Evropskou investiční bankou jsme došli k následujícímu návrhu. To znamená, tam, kde bude existovat tato možnost kombinace, tak to vlastně eh, povede k možnosti aplikace nového článku. To znamená, tady máme dva finanční nástroje se specifickými pravidly, pro díky nímž, vlastně díky tomuto novému článku, bude možnost využívat oba dva tyto eh, nástroje najednou. To znamená, tady máme v podstatě takové ty kontrolní či doložky, které to budou jistit a zaručovat. Protože u EFSI tam jde hlavně v podstatě o podněcování či posilování těch eh, soukromých zdrojů a potom eh, u EFSI hovoříme hlavně tedy o, o správném odůvodnění či ospravedlnění využívání těchto nástrojů. Takže tady máme ustanovení, ve kterém se hovoří, že by to nemělo být více jak 25 eh, pro toho konečného příjemce. Takže vlastně to dává i vyšší flexibilitu těm méně rozvinutým eh, regionům. A potom tady máme také pravidla, která by měla být to celé více zefektivnit, takže ve chvíli, kdy tady máme tyto dva nástroje, tak, aby to opravdu fungovalo co nejvíce efektivně. Takže samozřejmě hodnocení ex ante, eh, také co se týče reportingu, ten by měl eh, být, eh, ten by měl fungovat lépe a jednodušeji, dále ta možnost 100% financování, nové investiční platformy, za nimiž bude stát EFSI a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že tady budeme mít v podstatě jeden referenční bod, který bude možno aplikovat. A poté jsme se museli také podívat na i další jednu záležitost kvůli EFSI a to proto, že tady v podstatě hovoříme o novém instrumentu, který je v podstatě takým hybridním instrumentem mezi soukromými a veřejnými prostředky. Ve chvíli, kdy EIB investuje normálním způsobem, tak ta, e, tyto investice jsou vnímány i jako v podstatě soukromé prostředky, ne jako veřejné prostředky, ale jako soukromé prostředky. Samozřejmě pokud E, státy používají fondy ESIF, tak, je to, tak jsou to veřejné e, prostředky. A EFSI je něco mezi tím, protože to je takový hybridní nástroj. To znamená, je to vnímáno jako veřejný e, příspěvek, i když jde v podstatě o prostředky, které pochází původně z EIB, jako všechny ostatní soukromé investice. Takže tady vznikla ta otázka, jak se k tomu postavit ve chvíli, kdy je tady, tady takováto dvojakost. Eh, to znamená, potřebovali jsme nějaký eh, nástroj či rámec, který umožní v podstatě tento diferencovaný přístup eh, k diferencovaným investorům. A museli jsme ten článek trošku přepsat, tak aby v podstatě to zacházení s těmito prostředky z EFSI bylo zcela jasné. A konkrétně to znamená, že v tuto chvíli už je možné no v podstatě to jasně konkrétně vysvětluje, jakým způsobem je možné využít v podstatě ty prostředky z ESIF a EFSI a jak v podstatě to strukturovaně využívat. Takže to je jedna z těch důležitých možností, jakým způsobem tedy dále rozšířit tu implementaci EFSI prostřednictvím Evropské unie, aniž bychom se příliš zaměřovali na ty regiony, kde v podstatě ty, to, ta implementace či aplikace eh, operací a programů není zas tak stížená. Takže tady šlo o to samozřejmě zajistit eh, právní jistotu, která je zcela zásadní pro to, když chceme přitáhnout také eh, soukromé investory. Takže to je ta první možnost. A potom je tady ještě druhá možnost, která se nám tady otevřela a to díky nebo prostřednictvím nového článku 125 finančního nařízení, který obsahuje dva prvky. Takže prvek, který umožňuje členským státům použít část alokací z ESIF vrátit do evropského rozpočtu tak, aby byla navýšena jejich kapacita EFSI pro eh, rizikové eh, operace. To znamená, že tady lze eh, před, předložit požadavek, aby část alokací ESIFu se vrátila do veřejného rozpočtu tak, aby bylo možné navýšit tu možnost kofinancování, to znamená navýšit v podstatě tu investiční kapacitu EIB. Takže tady jde o transfer alokaci z ESIFu to znamená, že vy výjmete ty prostředky úplně z rámce e SIF a tím navýšíte možnost dalších eh, investic. To znamená, navýšíte kapacitu, která by jinak nemohla být tak eh, velká. A proto, aby článek 125 fungoval eh, v reálu, tak jsme také v tom obecném nařízení pozměnili článek 30a, to znamená, tady jsme v podstatě nastavili ta pravidla pro předkládání té to žádosti s lhůtou do 30. září, tam, kde jde v podstatě o ty, o ty prostředky do budoucna. Tak a pár dalších změn, změny, které se, které se týkají finančních nástrojů, které bych rád tady dovysvětlil. V tom obecném nařízení máme velký blok ustanovení týkající se finančních nástrojů. Díky němuž chceme, aby v podstatě tyto nástroje byly chápány jednotně, aby jejich výklad byl jasný a, a jednoznačný. A to, co jsme viděli, je, že jsme zjistili, že některá z těchto ustanovení je třeba zjednodušit, tak abychom umožnili více eh, či navýšili úroveň flexibility. A jeden eh, z bodů, který eh, hraje klíčovou roli, se týká právě tu možnost, se týká té, té selekce v podstatě. V chvíli, kdy vyřídíte fond, tak eh, musí tady docházet také k samozřejmě k regulérnímu eh, vyhlašování veřejných zakázek a tak dále. A tady máme výjimky pro EIB a EIF. A to, co my tady vlastně navrhujeme, je v podstatě přímé udělování eh, zakázek, které umožní vlastně Eh, nebo dát trošičku více kapacit a pravomocí členským státům, které se v podstatě přímo obrátí na tu svou příslušnou banku. A tak jsme učinili v podstatě na základě žádostí, které k nám přišly z několika členských států a také na základě doporučení té pracovní skupiny na vysoké úrovni. Tím si myslíme, že v podstatě celé se to eh, zjednoduší i na úrovni členských států. To znamená, členské státy v podstatě mohou přímo udělit ty kontrakty na řízení těchto fondů anebo bank, které byly zřízeny právě za tímto účelem. Dále tady máme tu iniciativu pro malé a střední podniky. Vy víte, že to přišlo poměrně pozdě eh, k nám v rámci celého toho procesu. Eh, všechno to vycházelo hodně v podstatě z té eh, bezprostřední potřeby vlastně zajistit více likvidity pro malé a střední podniky. Celé se to odstartovalo poměr, poměrně jaksi pomalu. Eh, protože jsme věděli, že v některých členských státech už v podstatě nějaká rozhodnutí byla přijata předtím, ale v podstatě jde o to opět, jakým způsobem, jak si pomoci malým a středním eh, podnikům, které by mohly eh, tyto prostředky využívat. To znamená, tady bylo zapracováno několik změn, které by to vlastně měly podpořit. Takže to by byl další nástroj, který by měly členské státy k dispozici, a k prostřednictvím níž by mohly pomáhat malým a středním podnikům. A teď, co se týče toho dolaďování, pár technických eh, záležitostí, které by v podstatě měly zajistit tu operabilitu, takže tady máme v podstatě audit Evropské investiční banky a IFI, Eh, které, který by měl také pomoci opět eh, řídit ty finanční eh, instrumenty, ať už na úrovni EU nebo na úrovni těch členských států a příslušných řídících úřadů a subjektů. To znamená, jde tady samozřejmě o ty finanční korekce a myslím si, že my nikdo z nás dříve, nikoho z nás dříve nenapadlo hovořit o těch negativních Eh, úrocích, což v tuto chvíli už je skutečností, to znamená, tady jsme se to snažili trošičku více přizpůsobit té současné eh, situaci a poté samozřejmě ještě výkaznictví, tam jsme se to opět snažili přizpůsobit a adaptovat na tu v podstatě současnou eh, situaci. Takže máme tady ty dva bloky. Jeden se týká finančních instrumentů a druhý se týká eh, zjednodušených eh, nákladů. Takže co se týče flexibility, to je další bod, který jsem chtěla zmínit. Tady je několik prvků za prvé tady v tom obecném eh, společném nařízení se hovoří o tom, že všechny fondy by měly mít tu možnost vynakládat své peníze na řízení či řešení eh, migračních eh, toku a uvidíte, jak je to v podstatě reflektováno také v jiných eh, nařízeních. A podíváme se na ten poslední bod, tady jde o zefektivnění těch procesů Eh, týkající se eh, partnerských eh, dohod prostřednictvím výročních ehm, ehm, metod nebo každoročních aktivit. Takže tady máme opět článek 30 obecného nařízení, který se týká článku 125 finančního nařízení a tady v podstatě jde o tu možnost eh, transferu z ESIF do veřejného rozpočtu či do jiných nástrojů EU. Eh, e Takže tady opět tady máme nové eh, ustanovení pro CPR, tí prostřednictvím něhož vlastně členské státy mohou část svých alokovaných prostředků vrátit do evropského rozpočtu, tak aby byly využity jinými nástroji, či aby byly využity, já nevím, řekněme, na podporu podporu výzkumu či jiných aktivit třeba v rámci Horizontu 2020. A také jsme tady zapracovali několik eh, změn, které se týkají fondu EFRR a eh, ten první se týká toho bodu, který jsem eh, právě zmínil, to znamená opět, jakým způsobem bude možné podporovat investice v oblasti řízení migrace to znamená, že tady jde o to, jakým způsobem v podstatě podpořit eh, ty kapacity pro příjem a podporu eh, migrantů a uprchlíků. To znamená, Hm, teď nechci říci, že by se to vyňalo jaksi z jiných eh, nástrojů, ale ta, v tuto chvíli už ta, eh, ta ustanovení si myslím, že jsou zcela jasná, zcela jasně tady je eh, vyhraněn i ten rozsah působnosti právě v souvislosti s využíváním prostředků z těchto různých fondů. Dále tady byla nastavená určitá omezení pro využívání e, infrastruktury pro cestovní ruch. Hovoří se tady o těch e, e, takzvaných small scale infrastructure, to znamená infrastruktura menší dimenzí a to znamená, že že tady, nebo v podstatě, omlouvám se, tady šlo v podstatě k vynětí nebo k vyškrtnutí tohoto omezení pro malé infrastruktury. Tak a poté ty další operace, u kterých my jsme se snažili eh, stanovit eh, zcela jasná pravidla a Zapracovali jsme sem zde nové prvky, které umožní členským státům stanovit si své vlastní paušální sumy na eh, národní úrovni eh, a to i pro případ, kdy vlastně ne vždy ty údaje budou k dispozici, ale v podstatě členské státy v tuto chvíli mohou nebo mají tu pravomoc si tyto částky stanovat také, eh, co se týče výjimek pro ty čisté zisky a poté tady jsme ještě vyškrtli v podstatě ty, eh, ty operace týkající se eh, fondu pro, pro rybolov. Poté máme tady také ty velké projekty, tady došlo také ke zjednodušení, to znamená, máme tady nezávislé rychlé hodnocení. Nicméně my jsme si všimli, že vlastně některé členské státy se zdržovaly nebo nechtěly používat tuto eh, urychlenější metodu protože nemohli v podstatě některé náklady uplatňovat až vlastně po uh, přijetí rozhodnutí Evropské komise, takže eh, právě proto eh, tady došlo ke změně. A poté tady ještě několik málo dalších eh, změn, eh, které v podstatě dovyjasňují některé body, u kterých jsme eh, naráželi v podstatě na problémy. Já nevím, tam, kde se třeba hovoří o, fyzi- o definici fyzické osoby, další terminologie u ITIs nebo podpora eh, operací mimo rámci některých programů. A poté to uchovávání eh, dokumentů. Tady došlo také eh, ke zjednodušení, to znamená, že my jsme tady v podstatě při, přijali tu možnost v podstatě ukládání, uchovávání těchto dokumentů v elektronické podobě, i když to samozřejmě také vedlo k určitým pochybnostem, které jsme se snažili odstranit a poté opět trošičku vyjasnění či ujasnění v souvislosti s těmi stropy. Eh, také jsme chtěli, aby ty programy ETC v podstatě se držely těch stejných eh, pravidel a aby v podstatě spadaly pod kompetence těch stejných eh, veřejných úřadů a i co se týče toho eh, nařízení ESF, tak takže tady došlo také eh, k některým změnám ve snaze zefektivnit všechny ty eh, operace, takže trošičku jsme opět vyjasnili ty ukazatele a já jsem říkal také úplně na začátku, že se zmíníme o fondu Solidarity, protože v podstatě neexistoval eh, žádný konkrétní rozpočet pro fond Solidarity a v podstatě fungovalo to eh, jiným způsobem. To znamená, že kdykoliv byly vyžadovány prostředky eh, z fondu Solidarity, tak se vlastně museli vyžádat prostředky z evropského rozpočtu a teď v tuto chvíli už to funguje jinak. To znamená, že je konkrétní, by měl existovat konkrétní rozpočet pro tento fond, který bude u něhož bude existovat ta možnost, jak si ty eh, prostředky mobilizovat a použít pro konkrétní eh, projekty. Takže to je asi vše, co jsem chtěl takto ve zkratce říci k těm hlavním změnám. Vy víte, že některé z těch změn jsou dosti eh, zásadní, klíčové, u jiných změn jde spíše o takový, eh, řekněme, trošičku eh, způsob doladění, vyladění či zefektivnění již stávajících pravidel a ustanovení. Samozřejmě v tuto chvíli ještě existuje manévrovací prostor na to, to všechno eh, doladit, vylepšit, ale samozřejmě všem, eh, pro všechny by eh, měl být společný ten cíl to celé dokončit co nejdříve, tak aby všechna tato nová pravidla a změny bylo, bylo možné aplikovat už pro to období po roce 2020. Thank you. Thank you, Mr. Martin. Děkuji vám, pane Martin. Děkuji vám za vaši podrobnou a velmi podnětnou prezentaci která ukazuje, eh, jak komplexní jsou tyto navrhované změny. Je těžké udělat si představu o rozsahu změn v jedné či druhé oblasti, protože eh, to je právě dokladem té komplexnosti celého toho návrhu. Slovo eh, máte nyní vy, pane Skrel, máte, máte... Děkuji. A děkuji také panu Martinovu za jeho vystoupení, které nám vneslo alespoň eh, trošku eh, světla v pohledu na věc. Myslím si, že to, co jste tu navrhl, tedy na první pohled eh, vypadá velmi dobře, mohu to plně podpořit, protože to nabízí možnost, jak <clears throat> zjednodušit a debyrokratizovat procesy a o to bychom se měli snažit co nejrychleji. Ale upřímně řečeno, nikdy mě neunaví upozorňovat na to, že komise u podobných řízení, jako například i v případě nástroje Omnibus, vypracuje takovouhle prezentaci, protože samozřejmě je tu návaznost na finanční nařízení z pohledu schvalování rozpočtu. Ale já si myslím, že tedy vaše pozměňovací návrhy zasahují do hloubky samého jádra kohezní politiky a jsou to zásahy, které nejsou diktovány jen snahou zjednodušit řízení, ale také tedy mají politický dopad a já eh, nepochybuji o tom, že vás parlament podpoří v návrhu použít prostředky z fondů soudržnosti také na podporu eh, uprchlíků, ale je třeba jasně říci, že to znamená zásadní změny, politické změny do politiky soudržnosti, což eh, tedy je normálně proces, který si vyžaduje eh, postup spolurozhodování. To nemůže rozhodnout jeden výbor. A já se také vzpomínám na velice živou debatu k Evropskému regionálnímu fondu. Tam, kde se řešila otázka, kolik peněz vrazíme do kulturních památníků. Komise přišla s určitým návrhem, parlament jej podpořil a jasně z něj vyplývalo, že nejsme ochotni věnovat nějaké velké peníze na klasická muzea, která představují dějiny, ale že chceme tyto peníze, prostředky vynaložit intenzivněji na jiné typy projektů, které povedou také k vytváření pracovních míst a budou mít eh, tedy pozitivní a trvale udržitelný dopad na hospodářský život. Rozpočtový výbor byl úplně jiného názoru, to já tady teď nechci řešit, ale myslím si, že tedy problematika, která je připravená na půdě výboru regionu, musí být projednána s členskými státy v procesu trialogu a potom se vrátit zpátky na půdu výboru REGI a proto si také myslím, že to rozhodnutí komnibusu není jen v našich rukou. Záleží také na tom, jak se dohodnou koordinátoři na dnešním zasedání, nicméně pro nás je nepřijatelné, že my, Němci, bychom tedy eh, jak si předjímali práci rozpočtového výboru a, a zabývali se vlastně rozpočtovou kontrolou. a je také třeba, aby tyto záležitosti byly příslušnými ministry projednány a tedy na základě trialogu a pak teprve můžeme jednat dál. A také nevěřím tomu, že by to vedlo k prodlužování řízení. Myslím si, že eh, výbor, regionální výbor vždycky poukazoval na to, že jsme schopni pracovat velmi efektivně, pokud je to třeba, a zrovna tak tedy velmi efektivně jednat a diskutovat. A já si proto myslím, že tohle je dobrý předpoklad pro to, abychom se nebáli, že se to celé řízení bude protahovat a že tedy není třeba organizovat celé to rozsáhlé řízení k nástroji omnibus. Navíc víte, že pokud jeden výbor něco zablokuje, tak je zablokován celý proces a nepostoupíme dál. A proto je důležité, abychom tuhle, pro tuhle věc připravili půdu na všech výborech, které jsou příslušné pro tuto tematiku, tak aby později nedošlo k tomu, že ne- některý z nich řízení zablokuje. Já tady vidím určité důležité věci, které můžeme podpořit v tomto návrhu ale ráda bych se ještě víc zaměřila na tu otázku, která možná zní trochu neúctivě, ale eh, Já trvám na tom, že z politiky soudržnosti by neměl být skrytým způsobem spolufinancován Junckerův plán hospodářského rozvoje. Eh, obávám se, že komise tedy si představuje to fungování tak, že tedy eh, z těchto prostředků budou podporovány i projekty v soukromé sféře a to roku 2017. Nicméně my bychom měli eh, tedy především eh, podpořit fungování EIB, která vynakládá veřejné prostředky především ze strukturálních Eh, fondů a neměla by tedy postupovat tímto způsobem. To není eh, pro nás přijatelné. Já doufám, že návrh komise nemíří tímto směrem, že se to neskrývá pod tím heslem a další synergie nad rámec již dosaženého. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Novakov, další otázka. Novačič, děkuji vám. Jsem rád, protože před rokem, přesně před rokem, tento parlament přijal uh, usnesení o zjednodušení. A já jsem rád, že teď, přesně po roce, máme konkrétní návrh s konkrétními kroky. I když jsem si jist, že je to obrovský návrh, vyvolává eh, řadu různých otázek. A první z nich, která má zásadní důležitost, je následující. Víte, jak bude eh, organizován eh, workflow, protože se to dotýká více než 15 nařízení a článků. článku. 240 stran pozměňovacích návrhů. To je poměrně značný objem práce. Doporučovali jste, by, byste rozdělit to na určité části v zájmu lepšího využití expertizy, protože jsou některé pozměňovací eh, návrhy, které tak trochu nesouvisí s hlavním tématem. To znamená regionálního rozvoje nebo jednotlivých fondů. A tady chci doplnit paní Kreo, to je téma uprchlíků například. Musíme opravdu mít velmi jasno v tom, kdy a jaké, jakými postupy budeme tuto záležitost řešit a pokud tomu budeme používat eh, prostředky z obálky soudržnosti, musíme s tím být ochotni předstoupit před občany. A jaký je časový harmonogram nebo rozsah tohoto projektu? Ještě je příliš brzo na to, abychom hovořili konkrétněji, ale bylo by dobré mít nějakou perspektivu, abychom viděli, kdy se dá čekat, že tato práce skončí. Já vím, že zjednodušení je ošemetná e, záležitost, zvláště mezi institucemi. Dovedete si představit, že vysoká skupina na vysoké úrovni pro zjednodušení jenom její název, eh, který se má, eh, toho orgánu, který se má zabývat eh, zjednodušením, její, jeho název této skupiny je na tři řádky. 12 slov. Což je prostě doklad toho, jak složité je něco zjednodušovat. Máte Eh, nějakou eh, takovou hierarchii ehm, z hlediska zjednodušování. Možná, že můžeme takto eh, seřadit ty příjemce, abychom měli takový, takovou srovnávací tabulku rizikových příjemců. Jedna, jeden z hlavních problémů u příjemců je audit a pokud založíme audit na riziku, tak ti, kdo mají dobré výsledky, budou moci být kontrolováni méně. A ti výše rizikovější eh, z hlediska chybovosti, neříkám podvody, ale chybovosti, budou kontrolováni více. To by byl eh, užitečný nástroj, který by podle mě pomohl snížit eh, zátěž, již jsou příjemci vystaveni. A teď ještě poslední věc. Hovoříme o zjednodušování změně právního rámce. Ale mně jde o to, abychom měli nějakou cestovní mapu, z níž bude vidět, jak budou tyto změny zaváděny, prováděny v členských státech tak či onak tyto změny schválíme. Ale abychom pak viděli, jak se implementují v členských státech, jakým eh, způsobem ovlivňují eh, život lidí eh, v, přímo v terénu. Děkuji, paní Maletič. Děkuji vám. Děkuji za vaši prezentaci těchto navržených změn. Myslím si, že tyto změny jsou více než vítány, neboť náš společný cíl je zjednodušit, um, zjednodušit situaci využívání um, fondů a pravidel. Ale já se bojím toho, zda eh, to skutečně urychlí implementaci. A co můžeme dělat pro to, aby byla tato pravidla snadněji implementovatelná? Budete spolupracovat těsně s členskými státy mm, při zavádění a co se mi zvláště líbí, je eh, ta eh, varianta zjednodušených nákladů. Bude to povinné, je to skvělé. Ale když se podíváme, co se provedlo až dosud v členských státech, mnohé z nich tyto zjednodušené varianty nepo, nevyužili. Z jakých důvodů? Řekli, že když se zaměřují na tyto zjednodušené varianty, tak mají problém s kontrole, s audity. Takže bychom měli systém jako takový zlepšit, abychom mohli v praxi implementovat všechny změny. Také se mi líbí synergie, myšlenka kombinace různých fondů. Ale měli jsme zde v parlamentu různá slyšení o synergiích mezi eh, ESI a Horizontem 2020 a poslanci říkali, že jsou problémy s odlišnými pravidly. Třeba v Horizontu 2020 jsou různá pravidla pro státní pomoc oproti eh, fondům ESIFu. Je těžké to skombinovat. Já jsem to si slyšela i v průběhu vaší prezentace, protože jste na to také poukázali, ale jak to vyřešit? Aby bylo možné tato nová pravidla eh, skutečně implementovat. Měla by to být nastaveno tak, aby to podporovalo implementaci v praxi. Děkuji Demato. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu řediteli za to, že před námi vystoupil. Já bych si ovšem vyžádala určité vysvětlení, zvláště pokud jde o synergie mezi ESIF a EFSI. Já jsem z toho trochu zmatená, protože hovoříme o přidané hodnotě FC, ale zároveň tedy řešíme prognózy, takže tyto výsledky nejsou nijak zaručené. A v praxi bylo FC tedy schváleno teprve po přijetí toho nařízení, které reguluje všechny postupy. A já se tedy obávám, že by mohlo ohrozit politiku soudržnosti, pokud bychom navrhovali pozměňovací návrhy k výjimkám. víme, že pokud jde o prostředky e, z fondu EFSI, je tedy jejich vynakládání velmi netransparentní. Já se tedy chci zeptat, jaké konkrétní investiční priority máte na mysli, když hovoříte o podpoře přistěhovalců a migrantů? Nechci, eh, aby to znělo eh, necitlivě. Já tady jsem tady zástupkyní země, která se staví velmi vstřícně k imigračním vlnám. Nicméně, když se podíváme na situaci na jihu Itálie nebo v Řecku, vidíme, že už jde o zásadní krizi. A politika soudržnosti a strukturální fondy, jejichž platnost se vztahuje na celou Evropu, nikoli pouze na tyto regiony, představuje určité riziko pro tedy ekonomiku těchto regionů. Děkuji, nevidím, že by se ještě někdo hlásil o slovo. Pan Martin? máte slovo, můžete odpovědět. Děkuji. Za všechny velice případné otázky, na které se budu snažit odpovědět. Začnu asi od těch, které jsou institucionální povahy, tedy proč jste to vlastně navrhli jako jeden balíček, jaké to bude mít dopady. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že komise to prezentuje jako součást svého střednědobého přeskumu. A už asi bylo dobře vysvětleno, tedy v tom sdělení, proč. A také je asi dobré uvědomit si, že čelíme riziku, tom smyslu, že každý, na půdě každého výboru parlamentu se vede eh, samostatná diskuze k různým fondům a k různým aspektům rozpočtu. A to je také jeden z důvodů, proč a to vlastně celé je pořád rozstříštěné. My to hovoříme o synergii, máme různá pravidla pro Horizon 2020 a e, fondy EFC, EFSI, ale platí to i o celé řadě dalších oblastí. A to především proto, že každý pracuje na svém vlastním píseč, písečku, což je pochopitelné. Komise se to snaží koordinovat, nicméně tu konkrétní zodpovědnost má určitý direktorát, jeho vedení my asi nejsme schopni koordinovat dost dobře na to, aby ten přístup byl opravdu harmonizovaný. Nezapomínejte tedy, že komise se tady snaží o určitý pokrok, o lepší harmonizaci našeho přístupu. Proto tedy navrhujeme určité změny toho finančního nařízení, a, sekt, a odvětvových pravidel. Měli bychom si tedy všichni uvědomit, jaké skutečné výhody má co nejkonzistentnější a nejsoudržnější regulatorní rámec, který zahrnuje všechny možné fondy a také postup eh, umožňující zjednodušení, protože ten příjemce, tomu je v podstatě jedno, odkud ty prostředky půjdou, ale jde mu hlavně o to, aby to zúčtování bylo co nejjednodušší, aby všechny postupy byly co nejjednodušší, aby to opravdu zvládnul. Samozřejmě některé ty změny jsou technické povahy a bude tedy třeba mobilizovat naše expertní technické znalosti za účelem jejich přeskumu a o to se také bude snažit tento výbor. Protože eh, vy už tedy máte eh, velké zkušenosti s tím, jak doposud fungoval regulatorní rámec. A pak také tedy vlastně rozhodnete o tom finálním aranžmá. Ještě několik slov k, ke vztahu ESIF a EFSI. Ve chvíli, kdy zmiňujeme Junckerův plán, nebo tedy ten investiční plán pro Evropu, tak vlastně v něm politika soudržnosti už nedílně má své místo. Je to jeden z nástrojů umožňující financování do rozvoje, vytváření pracovních míst a růstu. A naše sdělení k tomuto plánu bylo takové, že tyto fondy by měly být co nejefektivnější, například tedy prostřednictvím větší míry využití finančních nástrojů. A potom tu máme tedy eh, ten, eh, ten nový režim kolem EFSI, což je vlastně nový nástroj na podporu vytváření pracovních míst a růstu. A cíle tedy obou nástrojů v podstatě do značné míry lze sloučit. Takže dává smysl, aby tyto nástroje byly používány komplementárním způsobem, vzájemně se podpořily. Vidíme již některé konkrétní příklady, které jsou přínosné, ať už jde o jednotlivé infrastrukturní projekty, kde tedy vidíte, že je možné, aby abychom získali eh, investice ze soukromého sektoru jakožto doplněk prostředků, které jdou z EFSI a eh, také tedy ESIF. A také to tedy přispívá dalšímu rozvoji malých a středních podniků protože umožňuje sloučit prostředky z ESIF, EFSI a také fondů vyčleněných pro politiku Horizon 2020. Všechno to tedy směřuje k možnosti lépe kombinovat prostředky z různých zdrojů pro EFSI. To může být, tedy prostředky z fondu EFSI mohou být přínosné nejenom pro ty rozvinutější eh, země, bohatší regiony, ale také pro ty méně rozvinuté a chudší. Nedá se říct, že by tedy bylo eh, obtížnější získat investice ze soukromého pros, eh, sektoru do všech oblastí, tam, kde je to rizikovější, je dobré. Je-li tam i vklad z fondu EFSI, protože to tedy je vnímáno jako určitá záruka a je pak možné získat prostředky i ze soukromého sektoru. Proto tedy je v našem zájmu, aby tohle fungovalo co nejlépe. Samozřejmě existují tu určité bezpečnostní záruky, proto jsme také nastavili ten práh, jak jsem vysvětlil, ten dolní limit, ale to všechno je možné, pouze pokud tedy s tím bude srozuměn řídící orgán příslušného programu. Čili spolufinancování s EFSI může proběhnout pouze, pokud řídící orgán toto schválí. Pokud je o nové investiční priority se zaměřením na a přistěhovalce a migranty, není to tak, že bychom již nemohli použít prostředky z ERDF. Samozřejmě můžeme použít prostředky ze sociálního fondu, to znamená CESIF a náš komisař se také obrátil na členské státy před několika měsíci a apeloval na ně, aby použili prostředky z fondu ERDF, tam, kde to dává smysl, na podporu investic, které pomohou řešit problémy plynoucí z migračních toků. V rámci této investiční priority nám jde o to, abychom vytvořili přehlednější základnu, protože jestliže si interpretujete stávající ustanovení, pak tady není úplně jasné, jestli ustanovení danou situaci opravdu řeší nebo ne. Nám jde tedy o snížení rizik a lepší přehlednost. Opět bude to tedy na tom řídícím orgánu, aby rozhodl, zdali využije této možnosti a přesměruje část fondů na řešení tohoto typu problémů. Nám tedy dává smysl nabídnout proto dobrý rámec. Pokud je o odstranění podmínky malého rozsahu v oblasti infrastruktury. Nemyslíme tím, že bychom vystavovali bianko šek. Samozřejmě nepodporujeme investice do historických památníků jen protože je to historický památník. Musí to být součástí nějaké strategie pro daný region musí to souviset s podporou hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Ale pokud to tedy zahrnuje turistiku, tak je jasné, že je to tedy nedílný, nedílná součást rozvoje regionu. Ono to do jisté míry již je možné a snížení tohoto dolního limitu tedy povede k odstranění určitých anomálií, které v tuto chvíli ještě existují. Pokud je o náš důraz na synergie a na to, zdali metoda zjednodušených nákladů může fungovat v praxi. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že tedy naše snahy mají svá omezení. Státní podpora je státní podpora. Pravidla státní podpory eh, tedy se týkají eh, programu ESIF, ale již tedy eh, se netýkají přímých videů z evropského rozpočtu v rámci programu Horizon 2020 a dalších podobných projektů. Můžeme tedy tuto otázku, zda je to správné nebo ne, otevřít po roce 2020, zatím však není důvod to řešit. Snažíme se však odstranit určité konkrétní problémy, například ta pečeť eh, dokonalosti. Nyní tedy již máme eh, jasnou definici, která umožňuje zapojit i prostředky eh, ve formě státních dotací, tam, kde jde o produkty, která, které splňují kritéria v programu Horizon 2020. A také tedy stát má možnost dotovat projekty, které jsou a financovány z evropského rozpočtu. Snažíme se to tedy řešit obou straně. Pokud je o to, jak pomoci členským státům, aby lépe využili metody zjednodušení nákladů, souhlasím s vámi, že to není jednoduché. Tato metoda je používána spíše u sociálních fondů, nikoli u rozvojových fondů. Nicméně, jakmile tedy projde tato myšlenka a bude možné ji uplatit v praxi, jsme připraveni poskytnout podporu členským státům a samozřejmě také vyškolit auditory, tak aby vlastně ti to věděli, jak přesně postupovat. A konečně to byla také velmi zajímavá připomínka k rizikům v oblasti auditu zdali by tento neměl být zaměřen více na konečné příjemce. Ta kontrola probíhá na dvou úrovních. Za prvé tedy na úrovni toho řídícího orgánu a následně bývá prováděna inspekce, tedy audit. Pravda je tedy, že řídící orgán by měl především mm, odvážit rizika, nestrácet čas inspekcemi u příjemců, tam, kde jde o malé částky. Nicméně tady ty inspekce eh, jsou zaměřeny na kontrolu toho, jak eh, systém funguje. Tady vůbec funguje dobře. A proto také má auditor možnost ujistit se přímo v praxi kontrolou konkrétních eh, podniků, přičemž tedy musí jít o statisticky průkazný vzorek. A to znamená, že jde o jen velmi malý počet podniků, ve kterých je třeba provádět audit. A konečně, když se tedy vrátím zpátky k časovému rozvrhu, jak už jsem řekla na začátku, záleží na tom, abychom postupovali co nejrychleji. A rozhodně je naším cílem, aby tyto změny byly přijaty do poloviny příštího roku. to je něco, o co by se měly tedy snažit všechny instituce, tak aby to byly maximálně přínosné již pro programy, které běží v období 2014 až 2020. Děkuji, pane Martine bylo to opravdu velmi zajímavé. Myslím si, že nám to poskytlo spoustu nových podnětů pro další práci i pro nadcházející schůzi koordinátorů, takže já vám v tuto chvíli opravdu děkuji za to, že jste se účastnil našeho jednání. Tímto bych uzavřela veřejnou část naší schůze a poprosila bych všechny členy regi, kteří nejsou koordinátory či nejsou pozváni na schůzi koordinátory, koordinátorů, aby opustili místnost. Děkuji. Hmm.